Petra o trzích finančních nástrojů a opět zpráva pana Marku Ferbra ohledně trhu finančních nástrojů, zneužívání trhu a vypořádání obchodu s cenými papíry. Slovo má zpravodaj pan Ferber. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Je mi velice líto, že tady není předsednictví rady. Já jsem je chtěl pochválit, že se nám podařilo za velice krátkou dobu Eh, eh, zajistit nezbytné odložení eh, a tím mohu také zahájit kritiku komise, když jsme v roce 2014, to musím připomenout, v roce 2014 zde v parlamentu schvalovali MIFID a MIFIR, tak jsme věřili, že jde o zcela zásadní pilíř Eh, pro sjednocení evropského trhu, eh, s čím se můžeme pochlubit i občanům eh, při evropských volbách. Je politování hodné, že více než dva roky později musíme hovořit o spoždění a dnes odpoledne se usneseme na tom, že znovu musíme prodloužit platnost o rok, protože příslušný dozorový orgán nebyl Eh, schopen si opatřit nezbytnou technickou infrastrukturu, infrastrukturu tak, eh, aby bylo možné tedy dohodnout ten plán, který jsme si dohodli v roce 2014. Eh, když jsme vlastně pracovali na tom úkolu v minulém funkčním období, tak bylo potřeba zajistit ochranu spotřebitele, zajistit dobrou atmosféru na finančních trzích a e, při vysokofrekvenčním e, obchodování jsme měli zajistit, aby vinou spekulací byli lidé hnáni do nouze a chudoby e, a to jsou jenom některé ty výzvy, před kterými jsme stáli a teď teprve toto může vstoupit v platnost 3. ledna 2018. To je skutečně politování hodné. Na uh, druhé straně máme tedy výslovně radost, že Rada a parlament velice rychle zvládli při rozpracování eh, návrhu komise se zasadit o to spoždění eh, a také se zaměřit na důležité body. Takže soustředili jsme se na body, které jsou důležité. Komise nám naslouchala. Udělali jsme něco, co zatím neexistuje v Evropě. To znamená, že všechny problémy, které jsme konstatovali z hlediska implementace, jsme mohli skorigovat. Takže e, musíme si uvědomit, že to není tak, že by legislativec u každého nařízení a textu, který přijme do důsledku promyslel všechny detaily. Takže je nutné toto přiznat a je nutné říci, že tady jistá úprava bez, bezpodmínečně nutná. A za to bych chtěl poděkovat všem spolupracovníkům, všem stínovým zpravodajům v jednotlivých politických skupinách, které, kteří spolupracovali a kteří skutečně se soustředili na ty body, kde je nezbytné to nějakým způsobem eh, upravit a korigovat. A rada měla také tu nezbytnou flexibilitu za nizozemského předsednictví, takže nám umožnilo, že v krátké době jsme se mohli domluvit. Takže já myslím, že to je skutečně na straně těch aktiv. My jsme dokázali tedy korigovat, upravit ty určité problémy, které tam existovaly, aniž by se to muselo korigovat v jiných ustanoveních. To by měl být eh, legislativní model. Je nutné někdy skorigovat určité záležitosti a to také můžeme, pokud tedy se rychle dohodneme. Já teď prosím komisi, aby se postarala o to, aby ty chybějící technické standardy byly co nejrychleji připraveny, aby ty trhy věděly přesně, co je čeká a bylo by dobré, aby tyto systémy mohly být implementovány, korigovány. My chceme stabilní finanční trhy, chceme finanční trhy, které si zasluhují důvěru investorů a které zajistí, že ty excesy budou patřit minulosti. To je naše společné zadání a za to se musíme společně zasazovat. Srdečné díky. You, Děkuji, pane Ferbere. A nyní za komisi vystoupí pan komisař Hill. Máte slovo, pane komisaři. Vážený pane předsedo, děkuji vám. Jsem velice rád, že máme příležitost prodiskutovat pozměňovací návrhy k MIFID 2 a uvědomuji si, že je zatím obrovský kus práce, který mm, odvedl jak parlament, tak rada a já jsem zvláště vděčný panu Ferberovi a stínovým zpravodajům, kteří se věnovali této problematice za to, že udrželi potřebnou dynamiku a projednali vše tak efektivně. Velice souhlasím s tím, co řekl pan eh, Ferber, že se jedná o zásadní součást naší finanční reformy, jež cílem je zvýšení transparentnosti trhu a také zlepšení dohledu nad trhy. Reagujeme tak na dohodu G20 s Spetsporku, kdy jsme se rozhodli eh, zreformovat eh, trh s deriváty a komoditami, tak aby trhy fungovaly lépe, aby byly odolnější a také stabilnější. A zároveň nám šlo také o to, abychom posílili ochranu investorů, nejenom tím, že zajistíme, že investoři budou mít právo na informace, ale také tím, že zavedeme silnější pravidla, abychom se vyhnuli střetu zájmu. Takže se shodneme, pokud jde o cíl a pokud je toto tedy cílem, tak potřebujeme řádným způsobem implementovat předloženou legislativu, abychom nastavili právní jistotu, která nebude narušovat trhy, která naopak nabídne širší ekonomice jistotu a podniku možnost řídit svá rizika. Tato reforma je velice ambiciozní. Znamená to schromažďování informací ze stovek eh, obchodních míst eh, o nějakých 15 milionech finančních nástrojů. Takže vzhledem k rozsahu této výzvy, obtížnosti informačního systému, který potřebujeme, tak si myslím, že je správné rozhodnutí dát si více času, abychom vše správně připravili. Nechceme tím podkopávat nový rámec, ale spíše chceme zajistit, aby až bude spuštěn, tak bude fungovat správně. Takže je asi správná ta žádost, abychom rozšířili pro MIFID 2 o rok jeho spuštění, to znamená na leden roku 2018 a jsem takto vděčen Evropskému parlamentu a výboru pro hospodářské záležitosti, že přestoupil na um, tuto žádost, která se myslím opírá o zdravý rozum. Podobně jako pan Ferber jsem rovněž rád, že jsme se vyhnuli tomu, abychom znovu projednávali klíčové aspekty balíčku, o kterém jsme tady debatovali před dvěma lety. Nicméně jsou zde e, nyní obsaženy technické pozměňovací návrhy, ale a ty kvalitu pravidel zlepšují. Pokud jde o mm, požadavky na transparentnost eh, nástrojů v podobě balíčků, tak eh, zde si myslím, že pozměňovací návrh parlamentu opět pomáhá nastavit správnou rovnováhu, protože zajišťuje aby režim transparentnosti platil tam, kde je potřeba, aniž by zbytečně zatěžoval tam, kde to potřeba není. Také je velice správné vyjmout eh, SFT, transakce SFT, protože ty netvoří ceny a budou regulovány eh, nařízením o finančních nástrojích v oblasti cených papírů, který chystáme do budoucna, takže Tímto také snižujeme zbytečnou zátěž. Pokud je o pozměňovací návrh eh, o vyjmutí vlastních účtů, tím chceme zajistit, že nefinanční společnosti nebudou spadat do působnosti MIFID 2 a neponesou tedy eh, zbytečné administrativní či kapitálové eh, požadavky. My se snažíme, aby většina MIFID 2 eh, byla spuštěna, takže bude obsahovat nástroje úrovně 2. A souhlasím s panem Ferberem, že tady musíme udržet tempo. V řadě oblastí jsme žádali orgán ESMA, aby se zamyslel nad záležitostmi, které nadnesl Evropský parlament. Celkově si myslím, že navrhovaná opatření by měla směřovat tomu, že MIFID 2 bude efektivnější. Členské státy budou muset transponovat prvky MIFID 2 do červ- 3. července 2017. Příslušné odvětví bude muset naplňovat požadavky od ledna 2018. Já se domnívám, že se jedná o velice rozumný postup a že tak zajistíme skutečně hlavní hladký průběh implementace legislativy a vneseme větší transparentnost a lepší ochranu spotřebitelů a také lepší efektivitu na evropské trhy. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři, a nyní Přecházíme k zástupcům jednotlivých politických skupin. Pan Karas. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, vážený zpravodaj, dámy a pánové. My nechceme pouze, my potřebujeme nezbytně stabilní finanční trhy, to tady bylo vyjádřeno. Jedná se o stabilní trhy a stabilní hodnoty, které jsou předpokladem pro opětovné získání důvěry pro finanční trh. To je důležité pro veřejnost a pro naše zákazníky. A předpokladem stabilních finančních trhů je regulace tam, kde je nezbytná a více transparentnosti a kontroly. U nového MIFID 2 eh, nám šlo především o ochranu, to byl požadavek Evropského parlamentu. Chtěli jsme vyšší ochranu investorů a to může být zajištěno pouze tehdy, pokud jsou splněny technické předpoklady. Jedná se o tyto technické podmínky, které předtím neexistovaly. Spravodaj poukázal na to, že na jedné straně je tady prostě určité vákuum a na druhé straně Máme eh, komisi, eh, která eh, používá delegované akty. A parlament vlastně využil této dohry a v rámci tohoto prostoru náš kolega Farber to řekl, Šlo nám o to, aby se toto skorigovalo a za tomu skutečně patří díky. On to využil pro dohodu s radou a odstranil problémy. Takže my jsme využili tohoto prostoru a tyto implementační eh, problémy byly skorigovány a situace byla ozdravěna. Nicméně přesto všechno potřebujeme prodloužení z hlediska lhuty. A musíme také říci, že i v tom prodlouženém prostoru ty lhuty jsou dosti těsné a ty detailní práce jsou velmi rozsáhlé, takže eh, musíme zabránit tomu, abychom pak nedosáhli špatného překvapení z hlediska konečného výsledku. Takže musíme využít získaného času, musíme sanovat tuto situaci a zajistit eh, stabilní eh, finanční trhy, které by byly definitivní a ve lhutě, která byla nově stanovena. Karas, Pane Karasi, je tady modrá karta pro vás. Modrá karta, pane Karasi. Chcete odpovědět? Chcete reagovat? Pan zanni má slovo, prosím. Vážený pane předsedo, já chci také poděkovat eh, kolegovi za to, že hodlá odpovědět na moji otázku. My všichni souhlasíme s tím, že potřebujeme pravidla, že musíme zajistit eh, transparentnost. Ale co může udělat Evropská unie, eh, pokud ústřední banka, centrální banka určitého členského státu nedodržuje tato pravidla? A pokud zde nefunguje správný bankovní dohled? praxi. To se totiž eh, děje u Maďarské centrální banky. Prosím, pane Karas. Vážený pane předsedo, jak jistě víte, eh, centrální banky jsou nezávislé a všechny tyto centrální banky eh, jsou podřízeny určité kontrole vnitrostátního parlamentu a Eh, v součinnosti s Evropským parlamentem by se měly veřejně prodiskutovat problémy, pokud se objeví a v legislativním rámci a v rámci kompetencí, které existují, by se tyto problémy měly korigovat. Ještě dřív, než dám slovo panu Dodsovi, chci upozornit, že rozpravu musíme skončit do 12.30, protože pak začne hlasování, takže vás všechny žádám, abyste respektovali jednotlivé řečnické doby, jinak už nebudou žádné modré karty, ani catch the eye. Takže za S a D má teď slovo paní Dodds. Děkuji. Toto je skutečně závažný dokument, závažné legislativní e, nařízení. E, je to jedna z nejšířších e, oblastí a nejzásadnějších. Bylo řečeno, že to jsou velice ambiciozní právní normy. Cílem je transparentnější trh, lepší ochrana spotřebitelů a také vysokorychlostní vysokofrekvenční obchody budou lépe sledovány. Je třeba, aby občané napříč e, Evropou už neplatili cenu za krizi e, přes tyto ambice, či právě proto, e, bylo poměrně obtížné se sejít a shodnout na tom datu které bylo původně stanoveno. To je velice politováníhodné a je to zklamáním. A bylo by možná lepší, kdyby parlament byl uvědomen o těchto skutečnostech dříve. Zatím je ovšem samozřejmě důležité, aby vše bylo naprosto e, přesně připraveno a proto jsem e, také připravena souhlasit s tím 12-měsíčním odkladem. Ovšem e, zároveň ani Evropská komise, ani ESMA, ani finanční sektor si teď nemohou vydechnout, zaniknout a zůstat nečinné. E, těch 12 měsíců je prý údajně skutečně e, zapotřebí, proto každý z jednotlivých dnů musí být maximálně e, využit tak, aby 3. ledna 2018 bylo vše spuštěno. Další spoždění už nebude. Chtěla bych také poděkovat panu zpravodaji za velice těsnou spolupráci i se stínovými zpravodaji. E, tím se nám podařilo vyslat e, e, zcela zásadní signál také ohledně toho, co chceme během těchto 12 měsíců, aby bylo zajištěno. Chceme být pravidelně informováni, chceme vědět, jak je každý den využit, tak, aby 3. ledna 2018 finanční režim MIFID skutečně začal platit. Za druhé, některé z našich obav ohledně ohledně eh, eh, sekundární legislativy MIDEF musí být zohledněny. My jsme velice jasně říkali v posledních dvou letech, o co jde. Pokud to nebude promítnuto do konečné legislativy, tak potom říkáme, že budeme mít odpovědnost odmítnout toho, co nám, bylo, eh, co nám bude předloženo. Jsou tady především komoditní deriváty a není už dál přijatelné, aby spekulátoři a finanční trhy tak manipulovali se skutečností, že na to potom jsou bytě ti nejpotřebnější. Je také zapotřebí si uvědomit, že pozice musí být eh, chráněny, ale zároveň samozřejmě omezované. Já opakovaně říkám, že chci, aby tyto limity byly co nejnižší a co nejstriktnější. Původní návrhy ESMA nebyly dost dobré a jsem ráda, že komise odmítla, ale komise si zároveň nevzala k srdci všechny naše připomínky a my teď budeme velice bedlivě sledovat, eh, zda eh, tomu tentokrát bude jinak. A pokud ne, ne, tak to odmítneme. My jsme ESMu vyslechli, o co jde. E, víme a teď jde o to, aby ESMA vyslechla nás ohledně té sekundární legislativy. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Zek za EKR. Pane předsedo, dámy a pánové, cílem tohoto návrhu je odložit vstup v platnost E, směrnice 2014 65 o 12 měsíců dohromady. A e, konečné datum je tedy leden 2018. Je to velice komplexní a složité téma a e, rovněž údaje, kterých je k vypracování zapotřebí, jsou velmi složité. Technická část celé věci je velmi rozsáhlá na evropské úrovni, nicméně je tedy evidentní, že potřebujeme těchto dalších 12 měsíců. E, pak je tady otázka implementace, ta má zhruba pět hlavních etap a mezi nimi e, také e, ten úvodní zkušební provoz. Chceme zajistit, aby vše opravdu dobře fungovalo a to je dobře. A teď za frakci ALDE van Neuvenhuizen. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych nejprve poděkovat Markusu Feberovi, zpravodajovi, za velice konstruktivní přístup a zároveň přístup odhodlaný, kterým vedl tu vyjednávací ten vyjednavací tým během velmi složité, komplikované práce. Práce, která má samozřejmě zásadní dopad na finanční trhy, ale na všechny uživatele, na všechny evropské občany, na všechny podniky. Je tomu tak, že tady hledáme obtížné, obtížně e, citlivou rovnováhu. Evropská komise má samozřejmě legitimní zájem na kapitálním, kapitálovém trhu, který by znamenal větší růst a je třeba, aby finanční sektor k tomu také přispěl. Tam musí být samozřejmě zajištěno, aby peníze byly k dispozici. Na straně Evropské komise ovšem je tady zároveň také cíl lepší legislativní práce, tak jak to stanovil místo předseda Timmermans. A tady se věci dost zkomplikovávají, když máme co dočinění s tak složitým tématem, tak vysoce technickým tématem, jako je MIFI pochopit. I když na druhé straně Evropské, Evropský parlament samozřejmě chce bránit evropské občany, který, eh, a kteří se domnívají, že mají plný, pra, plný nárok na to, aby byli správně informováni, tak aby své finanční rozhodnutí činili maximálně svědomím, o co jde. A právě proto asi tady dochází vzhledem k nutnosti sladění všech těchto rozdílných požadavků k určitému spoždění. Je třeba, abychom měli e, opravdu operativní e, legislativu a nepracovali jen tak náhodně. Nemůžeme e, trhy nějakým způsobem ohrožovat a proto dobře vnímáme, že je třeba tu lhůtu prodloužit. Kolegyně Doc ovšem velmi správně podotkla, že je tento čas třeba využít ke skutečnému zlepšení e, celé legislativy, tak aby byla efektivnější. Je tady ještě několik problémů, například definice konceptu výzkumu. To není žádný malý detail, to je velice, velice důležité. Takovéto problémy musíme řešit tak, aby věci byly jasné, jednoznačné, především v těch částech, které jsou zcela zásadní zásadní. Nemá vůbec eh, cenu poskytovat eh, nějaké zbytečné informace občanům, eh, spotřebitelům. Je třeba, aby to byly informace opravdu zásadní, ne o transakcích, které se třeba nikdy neodehrají, ale aby to byly dobré, zásadní informace, které jim umožní přijmout dobrá rozhodnutí ohledně jejich investic. Všechny informace nemají stejnou hodnotu, všechno není změřitelné, kdybych měl citovat Einstein Wittgensteina, ale musíme využít svůj eh, selský rozum a své svědomí. Zároveň musíme také neustále být v kontaktu s organizacemi pro ochranu spotřebitelů a s jednotlivými eh, zástupci eh, tohoto sektoru, abychom měli účinnou legislativu, která by bránila brá, zájmy spotřebitelů, investorů a všech dalších stran. Nyní má slovo pan Demasi. Vážení velmi stručně. Eh, po propadu a finanční krize stále ještě nejsou odstraněny finanční eh, spekulace. A tento technický odklad naše frakce tedy odsouhlasila, ale mm, jaksi se skřípáním zubům, protože byl tady tlak také finanční lobby. Co se týče těch jednotlivých eh, bodů, víte, že tady jsou spekulace zvláště z hlediska komoditních derivátů. Tady byly určité protesty ze strany, protesty ze strany Evropského parlamentu, protože jsou tam určitá ustanovení, která neodpovídají stanovisku, které jsme přijali v posledním textu takže stále jsou tady ještě možnosti vlastně mm, eh, kontrolovat přes třetí stranu celý objem eh, obchodu na těchto finančních trzích. A to souvisí také eh, s fungováním trhu na USA. Musíme tady odstranit tyto nerovnosti, protože jinak by se zaselo na novou krizi v Evropské unii. Děkuji. Nyní za Alde Labert. Vážený pane předsedo, toto léto uplyne 9 let od začátku finanční krize. A v současnosti nominální objem finančních trhů je každodenně desetkrát větší než reálná ekonomika. To znamená, že desetkrát více se spekuluje z hlediska eh, těchto finančních trhů v hodnotě 10 dolarů. Takže eh, musím si uvědomit, že tady je škodlivý dopad z hlediska těchto spekulací. A bylo to řečeno, každodenně se spekuluje z hlediska surovin a zvláště potravinových eh, produktů. A je neuvěřitelné konstatovat, že tento text, který byl vlastně přijat v únoru 2014 a měl být použitelný začátkem roku 2017, to znamená tři roky později, tak tento text stále ještě nemůže být uplatněn v těchto měsících. A komise se objeví 18 měsíců poté a e, chce to odložit o jeden rok. O čem to svědčí? Svědčí to o obrovské složitosti tohoto textu. A nemilme se, složitost je často nositelem laxnosti. Jednoduchá legislativa je většinou mnohem striktnější než hypersložitá legislativa. A z důvodu této složitosti tady máme tu lhůtu posunutou o jeden rok. A kdyby se jednalo jen o tuto záležitost, tak bychom si řekli, budiš, nebyli dostatečně profesionální, tak jim dejme ještě jeden rok navíc. Ale věsme, že tento rak Rok navíc znamená rok navíc spekulací z hlediska potravin. A nejedná se ale pouze o toto. Zcela náhodou tato dodatečná lhůta z hlediska tohoto textu byla příležitostí, aby se tam objevily nové výjimky, které zredukují ještě více transparentnost finančních trhů. Co to znamená? Tím, že se zavedly tyto výjimky, tak tím v podstatě potvrzujeme to podezírání, že tyto lhuty jsou používány proto, aby oslabili původní text, který nebyl dostatečně silný. Takže my jsme proti, my bychom byli proti této lhutě. Kdyby se jednalo pouze o tuto lhutu, tak bychom zdrženlivě hlasovali pro. Ale z důvodu dodatečných výjimek odmítáme odsouhlasit tento text. Děkuji vám. Nyní za Evropu svobody a přímé demokracie. Nyní pan Vali, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já chápu, že se jedná o komplikovanou věc, pokud jde o regulaci finančních trhů, ale celou dobu, kdy jsme se problematice věnovali, jsme hovořili o tom, že na tento návrh čekají spotřebitelé, občané, že finanční trhy se zotavují po eh, finanční krizi. Jak o tom hovořil pan Lamberts, My jsme poukazovali také na to, že tady eh, rozkol mezi bankami a reálnou ekonomikou a myslím, že to jenom eh, ukazuje, že naše Evropa a Evropa předsedy Junckera Eh, velice hájí zájmy bankovního eh, sektoru, což je vzdáleno často nejlepším zájmům evropských občanů. A teď tady máme před sebou návrh na prodloužení časové lhůty pro implementaci, což je eh, jistě není vítané a je to využito k tomu, aby se do návrhu zapracovaly nové výjimky, jak už řekli také zástupci zelených, což bude mít následně dopad na praktiky používané v bankovnictví finančními obchodníky na deriváty, na finanční nástroje. A obecně na finanční transakce, kde dojde ke snížení transparentnosti, protože banky jsou systémové organizace a pokud nebudou fungovat oni, tak se budou daňoví poplatníci vkladatelé obracet na stát, na vlády, budou žádat transparentnost. My si myslíme, že je skutečně neodpovědné prodlužovat tuto lhůtu. Myslíme si, že musíme naopak být na banky a vůči bankám velice přísní, pokud jde o finanční regulace. Pane komisaři Hille, já chápu, že máte v tuto chvíli velice obtížný úkol. Děkuji nyní paní kapel. Děkuji, pane předsedo, pane komisaře Hill. My se dnes sjednocujeme na tom, že reforma finančních trhů, to znamená regulace finančních nástrojů, bude odložena. A je to dobře. Eh, je tady sice obsahově eh, kritika, s kterou se stotožňuje z hlediska zpravodaje, protože tady byly nedostatky z hlediska komise a ESMA. Ale faktou je, že dohledové orgány Eh, nebyly ještě připraveny pro implementaci v budoucích letech. Takže mm, nebylo zatím možné vyvodit správné důsledky z finanční eh, krize, která trvala od roku 2007-2009. Co je cílem MIFID? Větší transparentnost, zvýšit ochranu investorů a tudíž stanovit přísnější podmínky pro banky. Také průmysl který se zabývá surovinami, je zohledněn. Také musíme regulovat zajišťovací obchody z hlediska eh, kapitálu, který musí být v základě. Jde o to, abychom postupovali proti velkému objemu spekulativních komoditních eh, derivátů a jsou tady určité rizikové kategorie, kde musíme stanovit například určité limity, jako jsou například rapné produkty 3% nebo 20%, to je ještě otázka. Musíme tedy korigovat některé záležitosti, musíme zajistit regulaci zvláště komodit, protože to může být zdrojem vážných problémů. Děkuji. Nyní pan Funtulis, prosím. Děkuji. Já si myslím, že se asi většinově shodneme, že finanční trhy si žádají řádnou regulace, regulaci, abychom posílili právní jistotu pro všechny. Členské státy EU musí nabídnout dostatečné záruky, protože to je v zájmu všech zúčastněných. Doposavat v regulaci existovaly mezery, což komplikovalo běžný život eh, občanů, investorů. Mělo to dopad na životní náklady spotřebitelů řady evropských eh, rodin. A já si myslím, že bohužel současný návrh eh, všechny tyto problémy nebude řešit. Naopak hrozí, že se problémy dále nahromadí v podobě cílených eh, intervencí. Naopak bychom měli nabídnout dostatečné záruky pro investory. Současný návrh se ovšem velice vzdaluje požadavkům běžných občanů. Občané žádají, abychom vyřešili jejich každodenní životní eh, problémy a přesně tímto způsobem budou potom poměřovat kroky, které v parlamentu činíme. Musíme postupovat eh, v zájmu většiny občanů. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že je zcela zásadní, aby tady došlo k tomu prodloužení, eh, k tomu eh, dalšímu eh, času. Většina asi pochopí, že to je nutné. Zároveň je tady ovšem problém, že prostě nedržíme krok s tím rychlým tempem vývoje, takže to má zase tu druhou stránku Eh, finanční eh, krize, která začala eh, v roce 2008, dopadla na Evropskou unii velice zásadně, velice tvrdě a měla jak politický, tak sociální dopad a přinesla řadu změn i ve vnímání a v chápání věcí a v přístupu parlamentu. My prostě Eh, musíme eh, zajistit, aby tady byly ty správné záruky eh, ukotvené v systému, aby jsme se vyhnuli možnému opakování takovéto krize. Víme, jak se situace vyvíjí v Číně. Banky i v Evropě mají problém s negativními úrokovými sazbami jsou tady další e, problémy, další problémy, které přicházejí ze Spojených států a ze Spojeného království. To jsou dvě velká finanční centra, e, vzhledem k tomu, k jakým tam dochází e, politickým vývojovým trendům. Takže vnímám to tak, že potřebujeme určité e, období e, ochrany, abychom se mohli s robustnějšími nástroji pokusit čelit novým výzvám. E, modrá karta E, obávám se, že to teď nebude možné. Máme velké spoždění a ve 12.30 začínáme hlasovat, takže bohužel už nemohu žádné modré karty povolovat. Pan Galtier je další. Děkuji, pane předsedo. Naše dnešní hlasování eh, vlastně ukončí eh, celý dlouhý proces. Je to úspěch. Podařilo se nám eh, dosáhnout toho, že tady máme ty dva základní pilíře finančního systému a ochrany trhu i spotřebitelů. Parlament a rada se nakonec dohodli, zajistili za ruky jak pro pro operátory, tak pro kontrolní orgány, tak pro eh, občany. O rok se e, prodlouží doba, e, po kterou ještě nebude v platnost e, nová legislativa, zatím vzniknou nové infrastrukturní informační systémy, které jsou pro realizaci, úspěšnou realizaci tohoto všeho zásadní. Parlament návrh podporuje díky iniciativě parlamentu a díky práci našich zpravodajů se nám podařilo E, také e, přispět e, úpravami k textům, které e, budou takto lépe vybaveny proto, aby harmonicky doplnili ten další e, rámec. Myslím si, že pan kolega by měl spíš než zahajovat nějaké polemiky, které nejsou e, na místě, si texty důkladně pročíst. Jejich cílem je opravdu koherentněji um-, umožnit realizaci těch nových norem. A chci ještě říct, že ohledně financování Eh, těch eh, cených papírů, tak tady existují již eh, příslušné normy. MITIF je základním dokumentem pro harmonizování finanční architektury Unie. Je to prostě zásadní norma pro vytvoření jednotného trhu. E, v oblasti kapitálu a e, jeho další posílení. Takže e, podporujeme tento nástroj a jsme proto, aby byla posunuta lhůta. Další je pan Messerschmidt, prosím. Děkuji. Dnešní návrh je velice potřebným způsobem, jak regulovat finanční trhy a proto Předložený návrh podporuje mě. podporujeme. Domníváme se, že třeba omezit vysokofrekvenční obchodování, protože způsobilo rozsáhlá narušení trhu. Také potřeba omezit obchodování s komoditními deriváty, zejména v oblasti potravin. Je potřeba, aby komoditní deriváty zohledňovaly také potřeby zemědělců a nevytvářely pouze spekulativní bubliny, které vedou k nárůstům cen a mají zásadní negativní dopad zejména na rozvojové země. Je dobře, že nyní připravujeme regulaci, abychom zajistili férovější fungování finančních trhů. Děkuji. Nyní má slovo paní Matias. Děkuji. Pane předsedo, je to již téměř deset let, kdy vypukla finanční krize, takže si myslím, že je skutečně na čase, eh, abychom eh, zasáhli. Rozprava, kterou jsme vedli s panem komisařem, si myslím, že není eh, zcela oprávněná, protože vidíme, že finanční spekulace přetrvávají, že v posledních deseti letech nedošlo k nějakému jejich zásadnějšímu omezení. 15 milionů, ve finančních, 15 milionů finančních nástrojů je stále na trhu, je to komplikovaný svět a je potřeba ho regulovat. ale nakonec, za jak víme, za finanční krizi zaplatili především občané a ne ti, kdo ji způsobili nefinanční instituce. A my zůstáváme eh, v tom předchozím vzorci, nezajišťujeme dostatečnou regulaci finančního trhu. Pokud to neuděláme, tak finanční instituce a finanční hráči vezmou naši, do, naši demokracii do rukou jako eh, rukojmího. Ohrozí to evropský projekt. Potřebujeme větší demokracii a regulaci. Baj, Kolega Baj. Směrnice MIFID chce zabránit bankám, aby nadále prodávali cokoliv komukoli. To znamená riziková aktiva špatně informovaným a zranitelným klientům. Zpráva, o které hlasujeme, by měla odložit tedy aplikaci na rok 2018. To znamená 10 let po finanční krizi. To znamená, že se bankám poskytnou další lhuty eh, které budou využívat důvěryhodnosti a důvěřivosti pardon, klientů. Co se týče ESMA, ESMA není kompetentní proto, aby tady vytvářela seriózní regulaci. ESMA mm, dává tedy další lhuty velkým bankám, aby využívali toho současného legislativního vákua. V této oblasti, stejně jako v ostatních, není dobré dělat neudržitelné eh, sliby. Jakým způsobem komise může bojovat eh, proti, proti této agresivitě bank? velké deklarace principů, to je tedy ten váš ultraliberální software, který používáte tak, abyste v podstatě podpořili spekulace. Vážený pane předsedo, hovoří paní Tomk, je mi líto, že směrnice nebude realizována příští rok, tak jak to bylo původně stanoveno. Ale souhlasím s tím, pokud se tím zaručí větší ochrana spotřebitelů, tak je možné obhájit tento odklad. Finanční eh, krize nás stála mnoho škod a objevili jsme celou řadu slabin také v ekonomice. Co se týče těchto slabin, my jsme se pokusili je nyní odstranit v této zprávě, ale musíme se také postarat o to, eh, abychom zabránili neseriózním postupům, které se tady provozují. Chceme tedy zvýšit efektivitu těchto trhů a zajistit ochranu eh, investorů. Potřebujeme lepší infrastruktury pro obchodování a také je nezbytná lepší kontrola a více kompetencí pro kontrolní orgány. A to vše ve snaze zajistit lepší ochranu spotřebitelů. ESMA musí spolupracovat s vnitrostátními eh, orgány a zajistit sběr dat tak, aby bylo možné eh, garantovat transparentnost. Na základě všeho, co jsem uvedla, mohu prohlásit, že eh, podporujeme všechny tyto změny. Jsou nezbytné. Nyní má slovo paní Gil. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, pane zpravodaji. Je velice důležité, aby Evropský parlament a Rada našli kompromis Eh, ohledně této směrnice MIFID 2 a nařízení MIFIR. To je součást regulace finančních trhů, kterou musíme vyřešit po finanční krizi. Naším cílem byla ochrana investorů, větší transparentnost a řešení spekulací. A právě z tohoto důvodu jsme předložili nová pravidla. Nicméně je politování hodné, že problémy, které se týkají informační infrastruktury, najednou se žádají, že musíme MIFID a MIFIR o rok odložit. Já chci eh, zopakovat, co zde zaznělo, že komise by toto neměla využívat eh, jako určitou zástěrkou. Já žádám jasné informování o dosahovaném pokroku až do implementačního data 2018 a budu velice zklamaná, pokud nebudeme připraveni do začátku roku 2018. Myslím, že další odklad je nepřípustný. Zároveň musíme sledovat pokroku opatření úrovně 2, tak abychom vyřešili obavy, které nadnesl Evropský parlament, zejména nový režim s obchodováním, ohledně obchodování s komoditními deriváty. Musíme zajistit, že finanční obchodníci na komoditních trzích trzích, neženou eh, ceny potravin a komodit nahoru, což má dopad na běžné občany nejenom v mém volebním okresku, ale po celé Evropské unii. Na závěr očekávám, že komise nastaví podrobnosti nového režimu ohledně úrovně 2 a nebude rozmělňovat ambice, které se nám podařilo dosáhnout v této oblasti. Děkuji nyní pan Kelly, prosím. Děkuji. Pane komisaři, já bych chtěl říci, že souhlasím s komisí, abychom odložili tento balíček až do 3. ledna 2018, protože je dobře radši věci nastavit správně, než je uspěchat a, a potom nefungují řádným způsobem. Musíme reagovat na globální eh, recesi Zajistit dobře fungující finanční trhy v EU. Finanční trhy jsou důležité pro ekonomiku a pro produkci prostředků, které potřebujeme pro oživení, to je jasné. Nicméně finanční trhy musí být dobře regulované, protože pokud nejsou, tak to má negativní dopad eh, na celou ekonomiku. Já vítám legislativu, která se týká zlepšené ochrany investorů, opatření, která předcházejí střetům zájmu a zlepšují transparentnost. Tato opatření již dlouho potřebujeme a těším se na jejich implementaci. Přísnější požadavky ohledně ohlašování, informování, abychom se vyhnuli nekalým praktikám, abychom se vyhnuli spekulativním zprostředkovatelům a zneužívání neinformovaných eh, spotřebitelů. V širším kontextu chci říci, že tato legislativa sehraje eh, svou roli při stabilizaci ekonomiky v budoucích letech. Měla by nám pomoci vyhnout se spekulativním eh, bublinám, které by nás mohly znovu uvrhnout do recese. Tato opatření vítám. Děkuji. Děkuji. Pan Sant je další. Děkuji, pane předsedo. Ten text, o kterém teď diskutujeme, se stahuje eh, k velice komplexní legislativě, která se objevila na stole v minulých letech jako reakce na situaci na finančních trzích. Eh, sektor finančních služeb je hlavním eh, vlastně cílem. Teď ještě tady máme aféru Panama Papers, takže lidé si spojují veškeré finanční služby s korupcí korupcí a nekalými praktikami. A my teď eh, musíme bojovat proti dalším daňovým rájům a dalším únikům obrovských finančních eh, částek, eh, což se odehrává v globalizované ekonomice. A finanční služby musí být robustní a vyvážené. Zde vytváříme nové metody tak, aby finanční služby byly lépe uspůsobeny dnešním a zítřejším potřebám. Tyto nové potřeby, tyto no, tato nová opatření musí být e, definována tak, aby, obcha, e, aby bylo možno obhájit ty nejvyšší etické standardy. A tomu zatím tak není. Pan Kocolíno je další, prosím. Děkuji. E, ano, je tomu tak, že prostě na vybranou musíme se spokojit s datem 3. ledna 2018. Je zapotřebí, aby vše bylo řádně připraveno. Musíme být obezřetnější e, když přicházíme s takovými to reformami, aniž bychom měli e, důvěryhodný a pevně ustavený časový harmonogram pokud tomu tak nebude, bude to celé neúspěch. Je třeba, aby tady bylo by bývalo třeba, aby tady bylo více finančních i e, lidských zdrojů pro přípravu těchto všech e, materiálů. E, cílem ovšem je samozřejmě především transparentnější a důvěryhodnější finanční trh. Ty texty musí být jednoznačné a musíme být ujištěni, že bude vše uvedeno v platnost. Je to příležitost, kterou musíme využít. Děkuji. Další je pan Morel. Regulace finančních trhů je imperativ, pod kterým se patrně schromáždí všichni, prakticky všichni evropští občané, kteří byli svědky a někdy i E, oběťmi e, finanční krize. Některé finanční nástroje, velice komplexní, se v ekonomikách našich států dostaly do pozice, která jim věru nepřísluší. Já tady chci říct e, ještě jednu věc. To, že věci eh, posouváme v čase, neznamená, neznamená že dáváme biankošek Evropské komisi, aby eh, konala bez eh, ohlížení se na ty nejkřiklavější situace, spekulace s základními surovinami na finančních trzích a tak dále. U nás v sociálně demokratické frakci se domníváme, že liberalizace a titrizace Eh, jsou, eh, jdou ruku v ruce a, u eh, kapita- a v těchto oblastech budeme velice bdělí a ostražití. Nicméně text jde dobrým směrem. Děkuji. Catch the Eye, Ronald Denano je první. Ano, pane předsedo, chránit spotřebitele, chránit investory, chránit občany, znovu dát eh, důvěru všem, bojovat proti všem formám spekulace, zajistit eh, rovné eh, finanční transakce. To je nutné. Krize z roku 2008 nám měla více říct, měla nás více poučit o těch věcech, které ničí ekonomiku. Finanční prostředky, cesty cestují rychlostí světla a jsou nepostižitelné. Jak mohla Evropa e, toto nechat e, bez reakce tak dlouho? Je teď zapotřebí znovu evropským občanům dát důvěru. E, ďábel tkví v detailu, říká se. A jestli jsem tomu dobře rozuměl, tak ta nová lhůta nám umožňuje, abychom ty detaily vybrousili a doufejme, že mezi tím nedojde k žádné další finanční krizi. Pan Marias pane Já si myslím, že úspěch bude záležet na kvalitě systému vykazování a hlášení. Orgán ESMA a vnitrostátní příslušné orgány budou muset zavést systém referenčních údajů který usnadní to, aby vnitrostátní příslušné orgány mohly snáze spolupracovat. Musíme se vyhnout zneužívání trhu a v tuto chvíli máme před sebou pravidla pro licencování finančních společností. Metody pro schromažďování údajů ovšem ještě nejsou nastaveny, bude na to potřeba eh, roční odklad. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k povaze finančních trhů je zřejmé, že se potýkáme především s problémem rizika. Nicméně je zde také problém manipulace eh, s trhy a v tom případě je potřeba nastavit trestně právní odpovědnost. Pokud jde o hlášení a schromažďování údajů, zde musíme zajistit, eh, aby začal správně fungovat příslušný systém. Banky, eh, velice rozsáhlé instituce, které jsou Mm, schopny eh, se stavět eh, proti, proti státům a, a vládám, čehož jsme byli eh, svědky také v Řecku kdy v jisté době panovala falešná očekávání a umožnilo to růst spekulativních bublin. Takže my musíme začít tím, že nastavíme přísná pravidla pro transparentnost a zastaví, nastavíme sankce a postihy, abychom zajistili, že se správným způsobem způsobem stíhá poskytování zavádějících eh, informací, což ochrání drobné eh, investory. Uh, Pane předsedo, děkuji. Já bych začal základním bodem, který se týká dobře, dobré regulace a zásadami dobré regulace. To znamená, že se stanovíme reálné lhůty a dodržíme je. A já skutečně nemám rád, když se lhůty nedodržují. Velice jasně jsem zde slyšel vaše názory. Uh, které jste vyjádřili. Já vám děkuji ovšem také za podporu, kterou jste vyslovili při této příležitosti, kdy zazněly argumenty založené na zdravém rozumu, kdy si uvědomujeme, že tady sice došlo k odkladu, ale že to je z důvodu nesmírně komplikované legislativy a jde nám o to, abychom ji implementovali správným způsobem. Takže si myslím, že to je dobré rozhodnutí, ale přesto chci především zajistit, abychom ten nový termín, který jsme se stanovili, určitě dodrželi. Musíme tedy být eh, realističtí, to je první fáze, a pak musíme eh, věci implementovat. Pokud jde o konkrétní věci, tak pracujeme na tom, abychom zajistili schválení opatření úrovně 2. V červnu již jsme schválili 11 RTS, budeme pokračovat i v tomto měsíci. Budeme žádat orgán ESMA, aby znovu přehodnotil své návrhy a to souvisí eh, s těmi záležitostmi, na které jste upozornili i vy v parlamentu. Takže znovu budeme řešit otázky transparentnosti u dluhopisů a derivátů. řádáte obezřetnější přístup a my si myslíme, že to je správné. Co je také velice důležité, jsou eh, limity u pozic, eh, o čemž někteří poslanci také hovořili. Pokud jde o mm, eh, zemědělské deriváty, tak zde chceme poziční limity nastavit citlivěji, zejména u likvidních, velice likvidních i méně likvidních trhů. A chápu to tak, že někteří poslanci si přejí omezit nadměrné kolísání cen a spekulace u zásadních komodit, a to prostřednictvím režimu limitů u pozic pozic. My připravujeme přeskoumaný návrh, který by právě zohlednil i tyto záležitosti a dokázal by cíleněji nastavit limitování pozic u komodit. Úkolem tedy bude teď posoudit eh, povahu těchto eh, návrhů a zvážit, zda přeskoumaný režim skutečně povede k řešení problému kolísání cen u komodit a zváží to dopad na trh. U nefinančních společností chceme zajistit, že rozsah pravidel je rozumně nastaven a že neplatí pro ty, kteří používají finančních trhů odpovědným způsobem pro zajištění svých rizik, anebo tam, kde finanční podnikání je skutečně jenom nepatrné v porovnání s hlavním podnikáním společnosti. Pokud jde o provádění opatření úrovně 2, tak jsem připraven se zasadit o tato opatření v co nejkratší lhůtě. Souhlasím s tím, že neusilujeme o biankošek a také za, zajistím, že moji spolupracovníci budou plně informovat vyjednávací tým o dosahovaném pokroku. Děkuji, pane komisaři. A teď je na řadě pan Ferber. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři a vážení kolegové, nejdříve bych chtěl srdečně poděkovat všem těm, kteří vystoupili. Já bych chtěl jenom vyjasnit několik bodů. Za prvé, já jako zpravodaj bych nikdy nesouhlasil s odkladem, kdyby to požadoval pouze průmysl, takže ten, kdo tady říká, že vlastně eh, vyhovujeme eh, průmyslu, tak eh, nalhává tady parlamentu a také veřejnosti. ESMA nedokázala vytvořit technické podmínky a nezajistila, aby vnitrostátní dohledové orgány splnily svůj úkol. Za druhé, v těch dvou zprávách, které budeme odhlasovávat, tam se nejedná o e, limitní pozici z hlediska termínových obchodů. To je e, vlastně technický standard, e, Luty právě o tom hovořil. Jde o to, aby parlament přesně popsal svoje stanovisko a my nyní čekáme na to, aby komise naplnila tyto požadavky, ale to není součást současného hlasování. Za třetí, u těch bodů, o kterých jsme hovořili, tak jsme se nikdy nezmínili o něčem, co by požadoval průmysl. To není důvod, je to proto, že v posledních dvou letech já a stínoví zpravodajové jsme se celé měsíce zabývali diskusí s ESMA a stále jsme řešili možnosti odstranit některé eh, problémy. A body, které byly uvedeny ze strany komise a ESMA, to nebyly body, které by se eh, měly řešit v souvislosti se směrnicí, ale jsou to body, které my jsme předestřeli. A poslední bod. Chtěl bych ještě říci něco z hlediska směrnice o prospektu, která, která byla navržena eh, komisí. Eh, to ady je souvislost s MIFIDem, ale jedno nepodmiňuje druhé. To nejsou požadavky průmyslu, to je princip better regulation. Na tom jsme se dohodli. Tak chci odmítnout výtku, která eh, říkala, že je to pod tlakem eh, průmyslu. Eh, není správné toto tvrdit. A na závěr bych chtěl poděkovat všem těm, kteří s námi spolupracovali ve vstřícném duchu a to mi dává odvahu do budoucna. Grazie, Ferber. Děkuji, vážený pane kolego Ferber, děkuji.